I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues, um... Vážení kolegové, začneme. Chtěl bych se omluvit, jak víte, já eh, jsem, já nikdy ne, se nespozdím, ale pane Engle, ještě jednou to opakuji, já se nikdy nespožďuji, ale dnes ano, protože jsem se snažil vyřešit hlasování v příštím týdnu, což bude velmi složité, jak mnozí z vás vědí. A s radostí vám eh, mohu sdělit, že myslím, že jsem to vyřešil. Takže eh, se omlouvám zejména panu komisaři, který dorazil o 10 minut dříve, než eh, měl. A vám všem. Pokud vím, pan komisař také musí eh, odejít opět v 15 hodin 30 minut, takže eh, bez dalšího úvodu eh, bych ho chtěl požádat o slovo. Ještě bych rychle uvedl, že 27. září komise vydala sdělení o migraci, tedy je to agenda o migraci. Já pana eh, komisaře srdečně vítám eh, s tím, eh, že dnes se bude právě věnovat tomuto tématu. Takže po vaší prezentaci, pane komisaře, zahájíme debatu s tím, že víme, že musíte v 15 hodin 30 minut odejít. Děkuji, Klode, vážení kolegové, vážení členové parlamentu. Především chci poděkovat za tuto příležitost prezentovat vám eh, naše poslední sdělení o migraci a Schengenu. Naštěstí um, anebo na neštěstí budeme mít k dispozici pouze jednu hodinu, ale eh, vzhledem ehm, tedy k důležitosti tématu eh, považuji za důležité eh, setkat se s vámi a vyměnit si s vámi názory a budete-li to považovat za nutné, velice rád přijdu opět a pohovořím o tomto tématu. Pokud jde o migraci, je faktem, že jsme urazili již dlouhý kus cesty, ale mnoze, mnoze, mnohé nám ještě zbývá Migrace tady bude setrvávat ještě dlouhá, dlouhá léta. Bohužel jsme potřebovali krizi k tomu, abychom schválili a implementovali opatření solidarity, které tento parlament vždy obhajoval. Důležité je nyní ale postupovat společně a jednotně, tak abychom dospěli k udržitelnému řízení migrace a současně dovršili naši strategii o migraci. Jakákoliv budoucí krize by měla zastihnout Evropskou unii lépe připravenou a lépe vybavenou. Důležité prvky stále ještě chybí a tady odkazují zejména na návrh reformy společného evropského evropského asilového systému, eh, jenž byl a zůstává jednou z našich priorit. Musíme nadále pracovat na záchraně životu, na ochraně dětí, migrujících dětí. Eh, musíme také vytvářet bezpečné cesty do Evropy, musíme chránit naše společné vnější hranice, musíme umět zakročit eh, proti sítím pašeráků a eh, musíme samozřejmě nadále navracet osoby, které nemají právo zůstat na území Evropské unie. Minulý měsíc jsme schválili nový soubor eh, návrhu, tak abychom vyhověli této agendě mm, o migraci a eh, klademe důraz zejména na čtyři oblasti reformu společného evropského asilového systému, ehm, eh, zdokonalení legálních cest, a e, také e, zakročení e, vůči pašerákům a vytvoření migračního rámce pro migraci. Pokud jde o reformu společného evropského asilového systému, je na čase, abychom se od krizového řízení a ad hoc mechanismu posunuli dál. Naléhavě potřebujeme strukturované řešení migračním výzvám, jimž čelíme budoucí stabilní a vypočitatelný rámec musí eh, zajistit vyváženost mezi solidaritou a odpovědností, mezi účinností a férovostí, spravedlností. Já vím, že tento výbor příští týden bude hlasovat o zprávě paní Wikströmové. Eh, jak jsem opakovaně eh, konstatoval, počítám se silným parlamentním mandátem, který vyšle také signál na adresu rady. Chci poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům všech politických skupin za jejich eh, pilnou práci, podporu a eh, zaujetí tímto důležitým eh, tématem. Jedná se o jednotlivé politické skupiny eh, se členy eh, z celé Evropy a pokud se shodnou na této dvojí eh, reformě, pak by to měla dokázat i Rada. Komise a já osobně jsme připraveni sehrát naši roli a e, projevit flexibilitu za předpokladu, že e, principy solidarity a odpovědnosti zůstanou zachovány a e, žádný členský stát v tom nezůstane sám. A mezidobí musíme učinit pokrok ve všech ostatních asilových reformních návrzích. A členské státy musí pokračovat v solidaritě s Itálií a Řeckem. Pokud jde o usídlování, eh, naší prioritou je podpořit, zdokonalit eh, eh, legální zákonné cesty s cílem zajistit nebo poskytnout pomoc těmto migrantům. Osoby, které potřebují ochranu by se už neměli dále spoléhat nebo muset spoléhat na zločince a převaděče a e, měli by tedy nalézt ochranu na území Evropské unie. Proto jsme navrhli již e, v červnu loňského roku Evropský rámec pro e, přesídlování. Vím, že Libe předloží k tomu návrh a to zítra. Já rád podpořím jednání v této věci abych eh, napomohl rychlému schválení tohoto materiálu. Ehm, a mezi časem mm, v návaznosti na tento materiál z eh, července komise vydala výzvu na adresu členských států, aby alespoň 50 tisíc osob potřebujících mezinárodní ochranu umístila do konce eh, října 2018. A my k tomu přispějeme polovinou miliardy eur. Mám e, také dobré zprávy e, v této věci, které e, budu moci potvrdit po radě ministrů pro vnitro a justici tento pátek. Je nutno také vypracovat takzvané soukromé sponzorské systémy, které zajistí ochranu osobám eh, a sice ze strany eh, soukromých osob anebo také nevládních organizací. IAZO bude koordinovat eh, projekt o těchto soukromých sponzorských systémech ve spolupráci se zainteresovanými členskými státy. Pokud jde o legální migraci, Víme, že jsme stárnoucím eh, kontinentem a máme v klíčových sektorech nedostatek eh, pracovních sil. Musíme tedy otevřít i legální eh, přístupové cesty pro jiné migranty, které evropské hospodářství potřebuje nad rámec našich snah o plnou zaměstnanost našich vlastních pracovníků. Ekonomická migrace není a neměla by být tzv. nezákonnou migrací. Komise je připravena v roce 2008 koordin, 18 koordinovat specifické mm, eh, migrační projekty s vybranými třetími zeměmi a také vyčlenit eh, nutnou finanční pomoc těm zemím, eh, třetím zemím, které a členským zemím, které mm, se toho budou chtít účastnit. A také musíme pokročit v jednáních o modré kartě Evropské unie, tak abychom eh, co nejdříve měli ambicioznější eh, systémy eh, pro vysoce kvalifikované migranty. Spolehám opět na zkušenost zpravodajky. Pan předseda Moraes je vybaven velmi silným mandátem a také velmi kvalifikovanými eh, rádci a spolupracovníky. Nemůžeme se trvat u eh, současného stavu. Nemůžeme se s tím spokojit. Potřebujeme účinnější eh, politiku návratu, readmisí, protože věrohodný asilový systém znamená také účinné navracení lidí, kteří nemají právo zůstat na našem území. A to vyžaduje udržitelnější eh, snahy, jak na straně Evropské unie, tak i na straně členských států eh, v současné době více než polovina readmisí není implementována. A v tomto kontextu eh, zejména Evropská agentura pro pobřežní a hraniční ochranu by měla být jakýmsi centrem těchto úsilí o e, navracení. A Unie tím získá e, silnější vliv páku na třetí e, země, pokud jde o jejich spolupráci při navracení. Komise je také připravena zhodnotit, zdali bude zapotřebí učinit další kroky směrem ke skutečnému účinnému evropskému systému návratu, readmisí. To je jeden z předpokladů, aby regulérní, tedy eh, legální migrace byla účinnější, ale bude zapotřebí také přísněji zakročit eh, proti pašeráckým skupinám a proto v příštím roce eh, předložíme společný eh, rámec týkající se eh, vysílání personálu do třetích zemí, do tamních styčných center a chceme také maximalizovat eh, úsilí a také činnost eh, evropských styčných center, které jsou již zřízeny eh, ve 12 zemích musíme ale také eh, přitlačit eh, na takzvané pull faktory. To znamená, musíme eh, lépe pochopit jejich systém, jejich smysl a podstatu a musíme identifikovat a shromážďovat nejlepší případy nejlepší praxe. A to ve spolupráci s národními a místními orgány odpovědnými za migrační otázky, jako například sociální zabezpečení, daňové úřady a další služby, které souvisejí s e, občany třetích zemí. A současně je nezbytné, aby Evropa projevila solidaritu s Afrikou a začala řešit e, hlavní příčiny migrace. 2,85 miliard eur e, bylo vyčleněno Evropským svěřeneckým fondem pro Afriku za účelem stability eh, a chceme řešit tedy hlavní příčiny ilegální migrace. Nový externí investiční plán je rovněž součástí eh, příspěvku Evropské unie k eh, těmto závazkům. Očekává se, že bude, eh, ne, že vyvolá více než 44 miliard eur eh, v podobě investic do roku 2020 v těchto afrických zemích. Eh, těsnější spolupráce s třetími zeměmi je nezbytná. Stejně tak akceptování faktu, že mnozí občané těchto zemí stále ještě ilegálně se trvávají na území EU. My jsme eh, již v tomto ohledu eh, jednali s řadou zemí a eh, s některými stále ještě jednáme na africkém kontinentu. A nyní Schengen. Nehodlám opakovat, jak významný je Schengen pro naši evropskou integraci. Je to pozice, kterou sdílíme všichni. My jsme navrhli, aby byl Schengen dále upravován, přizpůsobován, mm, přizpůsobován evropským výzvám, aby byl dokonce ještě posílen. Navrhujeme cílený pozměvací návrh eh, k šengenskému kódu, mm, eh, který v případě závažných hrozeb na území členských států, hrozeb zaměřených na vnitřní bezpečnost, eh, umožní eh, obnovení eh, pohraničních kontrol na vnějších i vnitřních hranicích. To znamená, budou moci přijmout přísnější eh, formy dozoru a tím chceme zajistit, aby vnitřní hraniční kontroly zůstaly jakýmsi nejzaším opatřením a aby sousední členské státy eh, se maximálně snažili omezit dopady na svobodu pohybu, pokud by takovéto kontroly byly nezbytné. A současně jsme schválili doporučení o lepší aplikaci stávajících pravidel k Eh, týkajících se dočasných eh, pohraničních kontrol. Chceme zajistit, aby Eh, během diskusí o navrženém eh, pozněcím návrhu stávající ustanovení eh, Schengenského kódu byla prováděna řádně. Toto doporučení vlastně přetavilo naše společné záměry a solidaritu mezi členskými státy. Já na tomto místě skončím, rád si vyslechnu vaše připomínky a samozřejmě odpovím na vaše otázky v rámci tohoto, této první výměny názoru na dané téma. Děkuji. We už máme celou řadu zájemců o slovo. Jak už jsem říkal, čas máme jenom eh, půl hodiny a přitom řešíme celou řadu velmi zásadních věcí, jako je eh, dublinský systém. Chci vás poprosit, abyste se každý drželi eh, dvou minut pro svou otázku, aby měl pan komisař čas odpovědět. Paní Mecová jako první. Děkuji, Claude. Děkuji, pane komisaři o vašem, za vaše vystoupení eh, v otázkách migrace a také eh, vám děkujeme, že jste přišel takto otevřeně s námi pohovořit. Právné fungování šengenského prostoru si bude vyžadovat, abychom neustále posilovali právo našich nižších hranic, abychom také eh, zlepšili readmisy a vracení migrantů. Jedno nemůže existovat bez druhého, to opakujeme neustále protože v podstatě nikdo nebude mít důvěru v šengenský systém, pokud nebude schopni zabezpečit naše vnější hranice a pokud všechny státy dostojí svým závazkům a povinnostem. Eh, už jste říkal, že to musíme eh, zlepšit, že musíme eh, zlepšit hlavně počet návratů podíl eh, úspěšných návratů byl jenom 36%, kdybychom eh, tam měli zahrnout i západní Balkán, tak by to bylo ještě méně. A to je pro mnohé z nás nepřijatelné. Takže moje otázka je následující. Co eh, budete dělat s touto situací, aby politika návratu byla efektivnější? A za druhé, přes veškeré naše úsilí prevenci trestné činnosti převaděčů kolem celé trasy od zemí původu, transitní země, až po vstup do EU. Převádění migrantů je pořád velmi lukrativní zdroj příjmu. Musíme tyto příjmy eh, omezit a chránit ty zranitele, protože 90% příchodů do Evropy provádějí právě eh, převaděči. A jak si myslíte, že to bude eh, vyvíjet v budoucnosti v závislosti na tom vývoji situace v oblasti migrace? jak eh, na to komise bude reagovat a ještě eh, kliby. Pobřeží stráž, eh, pobřežní stráž spolupracuje s libijskými protěžky. My jsme tady měli pana Leželiho, který nám to popisoval. Nakolik se myslíte, že to může fungovat a myslíte se, že se to ještě v budoucnosti zintenzivní? A dále Myslíte si, že je možné dál spolupracovat s našimi libijskými partnery, aby se zlepšily podmínky migrantů v Libii. Pan Kirkos. Děkuji, pane předsedo. Vítejte u nás na výboře, pane e, komisaři. Přišel jsem trochu pozdě, protože jsem ještě chtěl poděkovat eh, našemu předsedovi za uspořádání konference o Řecku, My jsme se dozvěděli řadu zajímavých věcí. Moje první otázka. Říkal jste, že UNHCR vyjádřila své obavy z nadcházející zimy. Viděli jsme také i záběry těch, kteří eh, o život přišli. A proto bychom měli vnout tlak na to, aby se ta situace neopakovala jako loňský eh, rok, protože to odporuje představě evropské civilizace. Víme, že je tady řada Syřanů, kteří před březnem ještě dorazili do Řecka, kdy začala platit dohoda s Tureckem. Mohl byste nám vysvětlit, eh, do jaké kategorie teď tito lidé spadají? Děkuji. Pan Coelho. Já budu mluvit portugalsky. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše poznámky, za to, že jste sem přišel. Děkuji, že jste mluvil také o Schengenu. Musíme se vrátit v Schengenu, to už jsem říkal několikrát, a návrhy komise jdou správným směrem. Také bych vám chtěl poděkovat eh, za to, že jste vytvořil tu agendu pro migraci. Myslím, že to je hlavní zaměření teď práce komise na to, jak zvládat eh, příliv migrantů, ale to všechno se musí opírat o základní eh, předpoklady, které nejsou úplně samozřejmé. Jsme schopni ukázat solidaritu komise reagovala na požadavky parlamentu, že by se to mělo zlepšit, ale jak říkal sám komisař, hodně se toho ještě musí zlepšit. Zazněla řada návrhů, ale my máme pocit, že to se všechno pohybuje příliš pomalu. Evropská azylová politika ještě pořád čeká na schválení a velmi Často se také přijímají jednorázová řešení, která eh, to sice na chvíli vyřeší, ale rozhodně ne dlouhodobě. Víme, že se teď eh, plánuje příchod 50 tisíc lidí, to je to, ten poslední plán. Ale členské státy musí eh, se stotožnit s touto agendou, pokud má docházet také k přesidlování pokud to rada rychle eh, schválí, tu agenturu, která by na to měla dohlížet, a pokud bude schválena také reforma dublinského systému, tak to všechno budou kroky správným směrem. Nicméně, eh, velmi těžko se to bude přijímat, dokud rada bude spolu zákonodácem Elišlein. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste byl ochotný sem přijít a dát nám aktuální informace. My teď pracujeme na revizi dublinského nařízení a jak víte, naše skupina velmi usiluje o to, aby to, co je ve smlouvách, se skutečně dodržovalo. Často se mluví o solidaritě a Parlament už to ve zprávě paní Mecoli také požadoval. Bohužel od té doby uplynulo příliš mnoho času. Já eh, věřím v to, že parlament je schopný přijmout ambiciozní revizi dublinského systému, abychom tím vyslali signál hradě a tím pádem umožnili, aby komise vyvinula zase na radu tlak a znovu předložila ten původní návrh. Jde hlavně o sdílení eh, břemene a nedávno také Soudní dvůr eh, vydal rozhodnutí, které dává komisi zapravdu v tom jim návrhu o přesidlování uprchlíků. Členské státy odmítají spolupracovat. Podívejme se na údaj 2016. Během několika měsíců Kanada přijala 40 tisíc uprchlíků na svém území. My jsme zavázali k 160 tisícům za dva roky, ale vlastně se podařilo předodit pouze 26 tisíce případů a proto doufám, že se nám brzy podaří přijmout mnohem ambicioznější plán a budeme na tom trvat, že se bude dodržovat, protože všichni víme, že ty hlavní překážky jsou na radě, víme, které členské státy se proti tomu staví. Nechci to protahovat, ale toto je apel na komisi. Vzhledem k tomu, že to je ta první agenda v oblasti migrace, tak se nenechte zastrašit Nenechte se zastrašit některými v radě. Já mám velké obavy situace v Libii, asi nejsem eh, sám. I eh, OSN vyjádřila své obavy, stejně také Rada Evropy požádala italskou vládu o více informací o těch dohodách, které má s Libici. A to proto, že novináři eh, zveřejnili informace o tom, že se na tom převaděčství osob podílejí soukromé milice v Libii. Měli bychom také požadat lepší životní podmínky v těch táborech uprchlickým, které v Libii jsou. A je potřeba zajistit jim důstojnost. A teprve potom eh, můžeme přemýšlet o dohodách, které dovolí pobřežní stráži tady zasahovat, ale já si myslím, že eh, jsme tomu přistoupili opačně, opačným směrem a že to nedodržuje některá základní práva. Prosím vás, dodržujte ten dvouminutový limit, jinak eh, to všechno ne, nestihneme. Gospodin předsedatel. Další řečník. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já bych vám ráda poděkovala za vaše vystoupení. Vy jste říkal, že musíme mít eh, udržitelnější program, že musíme mít také efektivnější návratovou politiku. Také jste říkal, že ten podíl návratů 36% v roce 2014-2015 je příliš nízké. Milion a půl pořád čeká na návrat. Frontex se na tom také podílí, ale zatím ne dostatečně. Potom jde ještě o ty instrukce pro návraty, tedy ty pokyny pro členské státy, jak to mají provádět, by měly vést ke zlepšení spolupráce. Mělo by to být založeno na partnerství se státy původu. Předseda komise Juncker ve svém projevu řekl, že musíme zintenzivnit naše úsilí. A mě by zajímalo, jak eh, vy vnímáte pokrok na vracení těch nelegálních migrantů. Jaké jsou v tom ty největší překážky? Některé z těch opatření jste už tady popsal, ale já se vás chci zeptat, jestli myslíte, že ta opatření budou eh, stačit, pan Engel. Díky, Klode. Nejprve eh, k Schengenu, já musím říci, eh, že si nemyslím, že, to, že ty reformy budou úspěšné, a to protože premiéři zemí nechtějí teď vidět, že by se upouštěl od kontrol na hranicích. Všichni víme, že to probíhá, takže jsou úplně zbytečné, rozhodně ty kontroly nezachytí ani migranty, ani teroristy, ale někteří se rádi ukazují, eh, poukazují na to, že něco dělají pro zajištění bezpečnosti, přitom úplně nesmyslně. Takže bych byl rád, kdybyste v tomto byl velmi přísný. Protože ten váš systém má zahrnovat podmínky. Pokud bude naprosto prokazatelné ty důvody, které vedou k zavedení kontrol, tak eh, to musí být také možné ověřit. A také víme, že v některých zemích eh, trvají ty výjimečné stavy eh, bez ohledu na skutečný stav. A teď k pomoci Africe. Já jsem se právě vrátil ze schůzky s předsedou Africké unie. A on říkal, nemohla by se Evropa konečně pokusit to pochopit, a říci nám, eh, které z těch různých 1500 programů je pro nás užitečný a eh, kde můžeme nějaké peníze využít pro naše účely. I ty prostředky, které teď se navrhují například pro ty eh, externí investice, což není ten svěřenský fond a ani ty další fondy. Tady bych vám uvést, mohl uvést jeden údaj. Jenom Číňané v roce 2016 investovali v Africe 40 miliard euro. My nabízíme mnohem menší částku a to rozhodně eh, ty Afričani eh, tak neohromí a také to bude hrozně dlouho, než se to podaří eh, uskutečnit. A potom jde o legální migraci. Čím více se o tom bude mluvit, tak tím více Maďarsko bude říkat, že to je Sorosův plán. Musíme si uvědomit, že to je plán, který teď je předmětem velmi ostudné veřejné kampaně politické. A přitom je to jediná věc, kterou můžeme udělat. My musíme otevřít eh, možnosti legální migrace, protože pokud mm, to tady nebude, tak ten tlak na to, aby se do toho pouštěli migranti nelegálně, bude mnohem vyšší. Takže vás chci podpořit. Možná, že bude potřeba krom těch 50 ukázat nějaké další údaje, pokud eh, to nebudou ty miliony, které teď vysí na všech billboardech eh, v souvislosti se Sorošem po celém Maďarsku. Barbara Spinelli jako další. Děkuji, pane komisaři Avramopoulosi, za vaši prezentaci. Já jsem se chtěl zmínit o dopisu, který předseda Evropského soudu pro lidská práva napsal italské vládě. No to plány, které teď italská vláda zavedla, které podpořil i předseda komise Juncker, ale mezi tím také došlo k rozhodnutí soudu v otázce těch návratů a jakým způsobem byly uskutečňovány z Itálie. Teď ta situace je ještě mnohem horší, to bylo v roce 2017, teď ta situace je ještě mnohem horší. Tady víme, že ty osoby čelí nedůstojnému zacházení, Eh, mučení a tak dále, což je v rozporu s eh, základními právy. A potom jde o to, že všechno toto jsou věci, které se odehrávají v libyských pobřežních vodách, což rozhodně nezbavuje Itálie těch závazků podle úmluvy. Předseda soudu pro lidská práva také vyjádřil svůj, svůj obavu, že ti lidé budou velmi nebezpečným způsobem vraceni do Libie. A potom jde také o to, že nevládním organizacím se brání provádět záchranné operace, protože všechno to by mělo probíhat při zajištění maximální bezpečnosti, což ale není možné, protože z oblasti středního středomoří se teď nevládní organizace prakticky stáhly. Ten dopis byl určený italské vládě, ale já si myslím, že vlastně může eh, platit pro celou Evropu. Cecil Kiengu, děkuji, Claude. Chtěla bych poděkovat také panu komisařovi za jeho prezentaci. Já chci mu také poděkovat za jeho každodenní práci, za to, že je s námi neustále v kontaktu. Víme, že v dubnu 2016 parlament přijal zprávu Mecola Kenji, kde jde o ten holistický přístup k migrace. To byla strategie obsahující konkrétní opatření, ale velmi těžké eh, se to prosazuje v situaci, kdy se členské státy chovají velmi sobecky. A bez jejich spolupráce se také těžko prosazují některé zásadní věci, které potom brání řízení migrace. Nejprve ta legální migrace. Pracovali jsme na systému modrých karet, ale také potřeba se zamyslet nad dalšími možnostmi legální migrace, protože jinak se budou lidé uchylovat k různým nelegálním skupinám, aby jim pomohli se sem dostat. Státy se chovají sobecky, zavírají své hranice, což znamená, že ta odpovědnost dopadá na bedra těch, které jsou eh, na ráně. A je potřeba s tím něco udělat, je potřeba ukázat, jak je možné to dělat správně. A samozřejmě se na to musí podílet i rady. Boj proti převaděčství a nelegální migraci v Libii já jsem velmi ráda, že to vaše sdělení řeklo, že se musí eh, zlepšit ochrana těch, kteří jsou zadržováni v Libii. My všichni víme, že Libie rozhodně není bezpečný stát, takže musíme těm lidem pomoci se od tamto dostat. A musíme mít také jasnou rádmístní dohodu, zejména s těmi státy, odkud ty migranti pocházejí. A musíme také řešit ty hlubší příčiny těchto jevů. Dále jsme před několika dny přijali stanovisko o mobilitě a migraci a s tím chceme jít také na abidžanský summit, což by měl být součástí vytváření té společné strategie s africkými státy a toho, jak podpořit rozvoj. Už končím, pane předsedo, potom jde o reformu dublinského systému. Vy jste, eh, pane komisaře, říkal, že reforma Dublinu je ten chybějící článek pro fungující azylový systém a doufáme, že parlament a zbytek Evropské unie eh, to eh, zintenzivní tu práci na té reformě. tycker vi pratar om hur vi... Bodil Valeropoulos, prosím. Já si myslím, že je velice důležité, abychom hovořili o tom, jak eh, můžeme země donutit konečně splňovat jejich závazky podle Ženevské konvence. Eh, země tady mluví o tom, že uzavřou hranice, budou posílat uprchlíky zpět, ale nezapomínejte, že po celém světě nám eh, se pohybuje 60 milionů lidí. Eh, v Libanonu je to každý čtvrtý člověk například. Turecko jich má víc než 3 miliony a tak dále a tak podobně. Ale v EU v roce 2016 jsme dali ochranu 700 tisíc lidem. Upřímně řečeno, já si myslím, že to je dobře. 445 tisíc však bylo v Německu, což je víc než polovina všech uprchlíků, kteří byli. Ale podíváme-li se na per capita údaje, tak je to Švédsko, které přijalo nějakých 700 uprchlíků na každých tisíc obyvatel a Polsko přijalo 10. Proto si myslím, že je dobře, že komise se snaží a uvidíme, jak komisař Avramopoulos zajistí, že všechny země potáhnou za jeden provaz. Je dobře, že komise hovoří o otázce legálních migračních kanálů, nejen pro ty vysoce vzdělané a vyškolené, Eh, uprchlíky, potřebujeme také legální kanály pro ty, kteří si to zaslouží. Eh, mnoho těch, co přichází přes moře, přichází jako hospodářští migranti a ti budou přicházet, ať už se budeme snažit je vykopnout co nejdřív nebo ne. Musíme mít kanály, eh, jak se legálně dostat do Evropy. Děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Díky ještě jednou, pane komisaři, za detailní prezentaci toho, co komise dělá, co děláte vy osobně. K Řecku. Víme, že program relokací skončil v září bylo to poměrně úspěšné. Ano, sice jsou problémy, ale možná jste slyšel, že opět dochází k nárůstu migračních toků, přestože máme tu dohodu s Tureckem a přestože z toho nejhoršího už jsme asi venku, ale dochází k nárůstu toku migrantů do Řecka. A já bych ráda věděla, jestli Evropská komise společně s řeckou vládou plánuje něco dělat s relokacemi po té, co skončil tedy ten předchozí plán 26. září. Řecký ministr migrace včera řekl, že budeme mít pět nových center, kde bude docházet k identifikaci, kde ti lidé budou moci zůstávat. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Chci vám poděkovat za otázky. Některé ty otázky se trošku překrývají mezi sebou. Ale já se pokusím odpovídat co možná nejpřesněji. K Robertě Mecola její otázce na úvod. Zcela souhlasím, že naše strategie musí být komplexní. To říkám od samého začátku. Jenom bych ještě dodal, že pravidelně budeme informovat o pokroku. Jak víte, nejen, že zajistíme, že Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude v terénu podporovat členské státy, ale Apelujeme také na členské státy, aby více a lépe využívali schopnosti této stráže. Otázka pana Kirkose byla eh, podána řecky, tak já vám řecky odpovím, když dovolíte první řadě bych rád řekl, že souhlasím s vaším komentářem. Ty obrázky, které jsme viděli v loňském roce, to je něco, co už si nemůžeme dovolit vidět nikdy. Během formálních kontaktů v Aténách s vládou a s kompetentními ministerstvy jsem byl ujištěn, že byla podniknuta všechna nutná opatření, a to znamená, že i když se počasí zhorší, tak e, ta situace na řeckých ostrovech e, bude dobrá. Potřebujeme lidské podmínky. Zdůrazňoval jsem, že Evropská unie musí i nadále poskytovat pomoc, takže doufám, že již nezažijeme nic podobného, jako jsme viděli na těch fotkách. Pak jste se ptal na další věci, ptal jste se na rozhodnutí ohledně relokací. Takže toto jsou žadatelé o azyl, kteří splňují tu, to kritérium 75 Stanovisko členských států je jasné. nebude docházet k přemysťování těch, kteří přijeli na řecké ostrovy po podpisu eh, smlouvy Řecko, EU eh, e Turecko. Ti migranti, kteří přijeli do Řecka po 20. březnu 2016, spadají do toho prohlášení EU Turecko. Státní rada v Řecku nedávno vydala rozhodnutí, že Řecko může eh, zamítnout žaloby dvou Syřanů, může je poslat zpět do, Řecka, do, do Turecka s tím, že Turecko je bezpečná země. Řecko musí urychlit proces implementace tohoto prohlášení, ale samozřejmě musí přeskoumávat každý případ zvlášť a musí zajistit, že budou respektovány všechny pojistky, které zde jsou. Rychlá a konstantní implementace eh, kolem dohody EU-Turecko přispěje k tomu, že se sníží počty migrantů a to bude ten případ i pro nelegální eh, imigranty na řeckých ostrovech. Naší prioritou, jak víte, je mít legální kanály pro migraci a doufáme, že členské státy se zaváží k tomu, že budou provádět relokace a že eh, kromě toho, že se zaváží, to také pak provedou. To znamená, že Syřané, kteří jsou v Turecku, ale i v jiných sousedských zemích, jako je Jordánsko nebo Libanon, budou moci eh, použít legální kanály do Evropské unie, aniž by museli platit pašerákům nebo překupníkům. To znamená také, že už nebudou riskovat životy, aby se do EU dostali. Všechny prvky reformy eh, společného evropského azylového systému eh, se musí dokončit a je potřeba navýšit naši snahu a pracovat aktivně na řešení. Vaší prioritou je dokončit reformu společného asilového systému a v tomto ohledu podporujeme estonské předsednictví, aby aby urychleně nalezlo kompromis eh, přijatelný pro, členské, pro všechny členské státy, aby žádný členský stát v případě budoucí krize nezůstal sám. Mnoho kousků, mnoho částí tohoto našeho balíčku je vzájemně propojeno. A tím pádem přímo souvisí s Dublinem. Vím, že tento výbor bude hlasovat o zprávě eh, příští týden. Jak už jsem opakovaně řekl, silný mandát tohoto parlamentu vyšle silný signál i do rady. Co se týká toho, co říkala paní Schlein, eh, tady se shodneme. Já s vámi souhlasím. Rád bych připomněl, že rozhodnutí Rady o relokacích platí do 20, platilo do 26. září 2017. Závazek provádět relokace by měl pokračovat eh, i poté, tedy pro ty osoby, které přijeli do Řecka nebo Itálie před tímto datem, před tím 26. zářím. Já bych rád apeloval na všechny členské státy, aby pokračovali v implementaci i po 26. září. Nemůžeme a nenecháme Itálii a Řecko o samotě, aby sami bojovali s těmito výzvami. Ale Podívejme se také na tu druhou stranu celé věci. E, e, relokace se stávají úspěchem. 90 žádostí o relokace e, podaných Řeckem a Itálií se realizovalo. A to díky spolupráci mezi členskými státy, agenturami EU a mezinárodními partnery. Relokovali jsme více než 30 tisíc osob což bylo zhruba 2200 osob za měsíc. Implementací tohoto systému jsme vybudovali důvěru členských států a vybudovali jsme skutečně evropské týmy, které společně řešily evropskou krizi. Mnoho z vás se ptalo na Líbii. Náš pokračující projekt na podporu IOM a UNHCR eh, pokračuje, ale je potřeba zajistit, že jeho dopad bude posílen. A proto je klíčové, abychom eh, dosáhli toho, že UNHCR a IOM začnou nasazovat eh, své mezinárodní operace i v Libii. A věřte mi, to vůbec není jednoduchý proces. Jsou zde velké obavy o bezpečnost. Je rovněž klíčové, aby se libijské orgány chovaly kooperativněji Eh, vůči těmto dvěma organizacím. Je potřeba, aby, jim, aby jejich zaměstnancům poskytli bezpečný a nějak nelimitovaný přístup do všech detenčních center a do všech vyloděvacích a naloděvacích míst a je potřeba, aby zacházeli s migranty podle doporučení těchto organizací. Komise rovněž akceptovala, že bude financovat zhruba 46 miliony euro projekty, které budou implementovány Itálií. Eh, silnou komponentou těchto projektů bude podpora pro libijské orgány, tak, aby se postupně obnovovala jejich kapacita eh, hlídat jižní hranici jejich země. Aktuálně s kolegy diskutujeme možnost zjišťovací mise přímo v terénu, která by měla proběhnout, jakmile to bezpečnostní podmínky umožní a tím by se měl začít spolu připravovat tento projekt. V mezidobí také hodnotíme, jakým způsobem premen, prevence nelegálních překračování jižní hranice Libie by mohla být posílena tím, že navýšíme intervence ze strany EU. Zatímco čekáme na vyřešení této obtížné situace Evropská unie prostřednictvím IOM již teď nabízí podporu pro dobrovolné navracení migrantů, kteří, e, jsou, kteří se zasekli v Libii. Kromě toho v podobné oblasti působí UNHCR. Tento program pravděpodobně spustíme již tento měsíc. Evropská unie rovněž podpoří nouzové, nouzovou evakuaci z e, Libie do Nigeru tolika migrantů, kolik to bude možné, eh, a to u těch migrantů, kteří budou shledáni jako někdo, kdo potřebuje mezinárodní ochranu. Eh, mám také jednu reakci k Franku Englovi. Roberto, na vás už jsem reagoval. Jsem si jist, že jste poslouchala, i když jste tu nebyla. Vy jste o tom mluvil tak, že mnoho Evropanů vnímá ty vnitřní kontroly na hranicích v Evropě eh, jako oprávněné. Jiní si o ně dělají velké obavy. My chápeme obě strany. Našli, snažili jsme se najít správnou rovnováhu a, jak víte, ten proces vůbec nebyl snadný. V rámci našeho aktuálního návrhu chceme zajistit, že kontroly na vnitřních hranicích budou opatřením jaksi poslední záchrany, a že ty členské státy, které ty kontroly zavedou, zajistí, aby ty kontroly měly co nejmenší dopad na svobodu pohybu. Pakliže už tedy dojde na to, že ty kontroly budou shledány jako nutné. Zmínil jste také Afriku. Já bych znovu zopakoval tu eh, legální migraci a přesidlování. Je potřeba vyvinout komplexní evropský přístup k migraci, abychom nahradili nepravidelnou, nelegální a nekontrolovanou migraci bezpečnými a dobře spravovanými legálními kanály. A to je velká výzva pro spolupráci Evropské unie s třetími státy. Z toho se musí stát významnější komponenta celkové spolupráce EU v rámci řízení migračních toků. V tomto kontextu jsme předložili nápad, že bychom spustili za úzké spolupráce s členskými státy, že bychom tady v rámci respektování jejich národních kompetencí a zohlednění potřeb jejich trhu pilotní projekty ohledně legální migrace s vybranými třetími státy, a že by tyto projekty měly podporu financování EU. Jsem si jist, že eh, z kontaktu s africkými protějšky jste zjistili, jak moc naléhavě oni o to žádají, jak moc vytrvale o to žádají. Teď toto řešíme s členskými státy. Otázka přesidlování, jak jsem řekl na začátku, je velice důležitá. Geografické priority navazují na akční plán opatření na podporu Itálie, na snížení tlaku na střed, středomorské, tedy, středomorské střední cestě a e, umožní obnovu situace. Je potřeba zavést dočasný mechanismus e, v rámci UNHCR pro e, evakuaci zranitelných migrantů z Libie a přesidlování ze zemí, jako je Niger a Čad, je také důležité. Naše spolupráce s Nigerem funguje velice dobře. S Čadem máme ještě určité problémy. Museli jsme našim partnerům ukázat, že jsme připraveni začít spravovat migrační toky společně. A teď se musím vrátit do řečtiny, protože padla jiná otázka v řečtině. Zopakoval bych ještě jednou, že naší prioritou je relokovat všechny ty, kteří jsou způsobilí na základě těchto dvou rozhodnutí. Nicméně ani Řecko, ani Itálie nezůstanou sami. Od samého začátku jsme těmto dvěma zemím pomáhali, protože eh, ty země jsou pod největším tlakem a my tak hodláme činit i nadále. Evropská komise je bude obě podporovat jak operačně, tak hospodářsky a budeme podporovat také systém relokací. Rovněž budeme vydávat pravidelné zprávy o pokroku. Mohu vás ujistit, že jsem slyšel celou řadu pozitivních signálů z mnoha členských států. Paní eh, Kienge se pak ptala, my sdílíme vaše obavy ohledně situace, v, jaký, v jaké se migranti nacházejí. Eh, vaše obavy jsou naše obavy, ať už jsou ty migranti kdekoliv. V Libii je naší prioritou zajistit, že naši partneři mohou eh, nasadit své pracovníky v terénu a že budeme moci pomáhat těm hospodářským migrantům, kteří se budou chtít vrátit do vlastní země. Nicméně ta práce je před námi poměrně jasně stanovena. O tom snad už dnes nikdo nepochybuje. Doufám, že budeme mít další příležitost se co nejdříve znovu setkat. Myslím si, že jsem, pane předsedo, odpověděl na všechny otázky, ale Samozřejmě jsem vám k dispozici, budete-li chtít, abych se vrátil, abych před vámi zase vystoupil, že by tady bylo záhodná další spolupráce, abychom tu situaci lépe pochopili. A nakonec, ještě než půjdu, eh, bych ještě rád vyjádřil, že jsem vám vděčný za podporu. V posledních letech se nám podařilo plnit eh, naše sliby a je to hlavně díky podpoře Evropského parlamentu. Nechtěl bych eh, vnucovat nic žádným jiným institucím v našem systému. Kdyby s námi ale Evropská rada spolupracovala tak dobře jako Evropský parlament, byla by, vypadala by budoucnost Evropy úplně jinak. Děkuji vám, pane komisaři, tak já nevím, když mě chválíte, jestli mi to tady s poslanci pomáhá nebo ne. Eh, no. Nicméně, eh, už nás čeká další komisař, oni si u nás dnes podávají dveře, takže eh, vám poděkujeme za to, že jste přišel, moc si toho vážíme. A eh, kolegové by také měli vědět, že se s vámi setkáváme v rámci jiných for, na konferenci předsedů výboru a tak dále, takže ne, nesetkáváme se jenom tady. Díky ještě jednou, že jste přišel. Tak a teď pokud se nepletu, přichází další komisář někde. uh, Eh, Milí kolegové, další bod na pořadu jednání může začít okamžitě. Pan komisař King už je zde, takže nikam neodcházejte a rovnou začneme.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 Um, Vážení kolegové, zahájíme bod číslo 10, pakliže jste všichni připraveni. Je to prezentace s Sir Julianem Kingem prezentace nově přijatého balíčku týkajícího se kybernetické bezpečnosti. Jenom bych vám připomněl, že 13. září komise vydala několik dokumentů, co se týkalo nově přijatého balíčku pro kyberbezpečnost, rezilience, deterence a obrana, eh, budování silné kyberbezpečnosti pro EU a samozřejmě náš výbor zajímají aspekty pro vnitřní bezpečnost Unie, boj proti kyberkriminalitě, datová, sou, datové soukromí a ochrana eh, základních a jiných práv online. Jsme velice rádi, rádi, že je mezi námi komisař King. On před chvílí hovořil před výborem pro terorismus a jsme rádi, že si našel čas, aby přišel i mezi nás do výboru Libe. E, dokumenty k tomuto tématu, včetně komuniké ohledně rezilience, deterence a obrany a celou řadu dalších dokumentů o kterých komisař bude hovořit, máte k dispozici. Juliane, jsme rádi, že jste tu. Máte slovo. A děkuji za pozvání a děkuji všem těm, kteří jsou eh, přítomní. Dvojitá dávka komisařů Avramopulose a Kinga je vaším dnešním údělem a prozrazuje to vaše zaujetí pro povinnost, smyslem pro povinnost. Mám radost, že eh, budu moci pohovořit o kybernetické bezpečnosti. Eh, celá řada hm, prezentací na toto téma nyní probíhá, protože je celá řada výborů, které se významným dílem zabývají eh, tímto tématem ale mě skutečně záleželo eh, na tom přijít k vám do Libe a pohovořit na toto téma, protože se domnívám, že eh, vy eh, hm, máte velmi důležitý podíl na této práci, samozřejmě spolu s ostatními v tomto parlamentu. A myslím si, že nejde pouze o tu část, která se přímo týká potírání eh, kybernetických trestných činů. Myslím, že jde o širší ehm, vějíř bezpečnostních otázek, které spadají do eh, kompetence LIBE. Takže děkuji za váš čas a eh, za vaše zaujetí tímto tématem. Jak víte, protože jsme se toho již dotkli, velké výhody, které E, stále více propojenějšího světa, um, jsou na straně jedné, ale na straně druhé to má i určité nevýhody a rizika. A pokud to neuznáme, nepřijmeme a e, také nebudeme dělat e, něco proti těmto e, rizikům a na zvýšení bezpečnosti kybernetického prostoru, podkopeme skutečně konektivitu a také víru našich občanů v značnou část jejich budoucnosti. Takže myslím, že je to velmi důležitá práce sama o sobě a i kvůli důsledkům, které to má a mám radost, že spolu s e, ostatními komisaři pracujeme na e, řešeních e, a diskutujeme o tom s parlamentem abychom nalezli cestu vpřed. A nevycházíme z ničeho. Existovala již v roce 2013 strategie pro kybernetickou bezpečnost, konkrétní směrnice, která na to navazovala a tam jde o to, že je nutno kritickou infrastrukturu eh, chránit, ale povaha věcí spojených s kybernetickou bezpečností se velmi rychle rozvíjí a proto máme za to, že je na čase podívat se z čerstva a nově na tyto věci a diskutovat je o nich. Internet věcí znamená, že miliardy dalších zařízení bude napojeno online a přinese to výhody, ale může to být také použito Um, některými eh, subjekty k eh, poškozování a ohrožování eh, kritické infrastruktury, dokonce k vyvolávání otazníků a spochybňování, spochybňování naší demokratické společnosti. a může se to přelévat z jednotlivých sektorů eh, do jiných. Myslím, že v těch dokumentech jsme eh, již narýsovali eh, výzvy, které to má dochází k eh, mnohačetnému nárůstu eh, rizik a eh, také hrozeb, ale také různých útoků a to skutečně ukazuje na dopady. 150 například zemí bylo postiženo jedním kybernetickým útokem. Vzhledem k rozsahu této výzvy jsme minulý měsíc navrhli sadu opatření na posílení naší kolektivní reakce na základě tří pilířů od pružnost bezpečnost, zastrašování a obrana. A ve všech těchto oblastech je nutno spolupracovat napříč EU, ale také v širším mezinárodním rámci. Je to téma, které leží eh, na srdci parlamentu na posledním zasedání v Štrasburku jsme o tom debatovali na základě zprávy o kybernetickém zločinu, takže vím, že si uvědomujete význam um, nutnosti pokroku v této oblasti. První z těch pilířů je tedy odolnost. My se musíme stát kolektivně všichni odolnější, e, ne tak snadno e, podlehnout a e, umět reagovat na útoky. Takže součástí balíčku je Eh, návrh vytvořit silnější agenturu pro kybernetickou bezpečnost na základě ENISY, eh, kterou mnozí z vás znají, ale vybavenou novými kompetencemi, zdroji a tak dále, aby také šířila kolektivní povědomí a zajistila eh, kolektivní reakci na útoky. Východiskem je směrnice z NIS, ale samozřejmě musíme ji přeskoumat, jak funguje a myslím, že musíme také rozšířit tu ochranu nad rámec kritických odvětví stanovených v stávající legislativě i na jiné sektory, počínaje veřejnými zprávami nemocnicemi, školami a tak dále. Musíme také zajistit, aby reakční tým Ehm, na eh, tyto případy kybernetických útoků byl posílen, rozšířen. Eh, eh, agentura by měla také umět implementovat celoevropský certifikační rámec, který má zajistit, aby ta bezpečnost již byla zabudována v nových produktech a službách, takzvaná bezpečnost na základě designu. A agentura by měla také zajistit, aby miliardy nových připojených produktů byly odolné vůči kybernetickým útokům ještě před uvedením na trh a také poté, když se bude, um, budou hrozby vyvíjet. Rámec musí šířit nové celoevropské certifikační systémy a postupy, na základě toho, co již existuje, ale musí vzniknout eh, rozsáhlý soubor celoevropských pravidel, požadavků a standardů, tak aby naši občané věděli, jaké produkty, služby eh, jsou důvěryhodné a aby ti výrobci těchto produktů mohli eh, použít bezpečnost jako měřítko kvality, jako eh, něco, čímž eh, se definuje kvalita výrobku. Takže mm, legislativa, pravidla jsou důležitá, ale také kultura, protože asi v 95% úspěšných útoků mm, mm, má co dočinění lidská interakce. Takže kybernetická bezpečnost začíná doma, takzvanou kyber Hygienou, To znamená bezpečná hesla, kontrola příloh, eh, zálohování. Není to jaderná fyzika, ale má to velký dopad. Eh, my tady eh, můžeme skutečně věci ovlivnit jako jednotlivci, ale také podniky, organizace veřejného sektoru musí přijmout ehm, kybernetické programy ehm, potírající rizika Eh, odolnost znamená také mít odborníky eh, s dovednostmi, a, mm, kteří podporují technologické inovace. My tedy této chvíli zjišťujeme, že nám chybí asi 350 tisíc odborníků ehm, a ti budou chybět až do roku 2022. To znamená, že jejich výchova vzdělávání by měla být priorita eh, systému vzdělávání. Ehm, mnozí evropští výrobci jsou odkázáni na nákupu kritických technologií z vnějšku Evropské unie. Chceme proto také podpořit evropské průmyslové dovednosti v této oblasti. E, už jsme učinili první krok na základě e, partnerství e, soukromého a veřejného sektoru který eh, vygeneruje asi 1,8 miliard eur do roku 2020, ale v USA už letos eh, vynaloží eh, asi 70 miliard dolarů. My navrhujeme celoevropskou síť kybernetické bezpečnosti a vedle toho i nový nové celoevropské eh, centrum pro kybernetickou bezpečnost a odborné středisko. Eh, začneme už eh, příští rok pilotní fází. Posilování odolnosti znamená také schopnost odpovědět, schopnost reagovat na eh, eh, útoky, jak eh, nedávné útoky ukázaly. Určitou část architektury už máme k dispozici, ale potřebujeme více. My jsme tedy vytvořili určitou sadu pravidel, jak reagovat na přeshraniční útoky nebo krize a to musíme nyní otestovat a ověřit i s členskými státy. Ehm, to znamená, ehm, musíme být odolní vůči útokům, odolnější, eh, ale také potřebujeme věrohodné odstrašovací eh, nástroje pro útočníky, ať už jsou to zločinci nebo nepřátelské nestátní nebo někdy i státní subjekty. Eh, my jsme to v dokumentu uvedli, zaměřujeme se přitom na zvýšení šancí Um, dopadení na základě um, věrohodných a um, odstrašujících uh, uh, sankcí uh, a to předpokládá samozřejmě odhalování, stopování, usvědčení a také Eh, souzení, potřebujeme stíhání, potřebujeme také posílit spolupráci se soukromým sektorem. Eh, organičné v trestním řízení také eh, musí držet krok s kybernetickou bezpečností a technologií, musí být schopni si vyměňovat odbornost mm, a expertizu v oblasti takzvané forenzní kybernetiky a podobně. Výzvou je také přístup k digitální evidenci. Už jsme se toho dotkli, je to relevantní i v této oblasti. To znamená, že chceme přijmout opatření, abychom um, um, odstranili určité bariéry k získávání eh, důkazů, úspěšného získávání důkazů a jejich provádění v rámci eh, soudního řízení. Protože tyto typy útoku Eh, jsou přeshraniční z definice, ale samozřejmě eh, státní eh, zastupitelství a zástupci jsou stále ještě národní. Společně s komisařkou Jourovou začátkem příštího roku předložíme návrhy k usnadnění přístupu k elektronickým důkazům, včetně tedy boje proti kybernetickým útokům a zločinům. Také jsme podpořili naši eh, kapacity stíhat eh, a sankcionovat určité formy kybernetického zločinu, například eh, zneužívání dětí v kybernetickém prostoru. Z toho musíme vyvodit určité lekce. Například navrhujeme řešit platební podvody, které se čím dále tím více uchylují do kyberprostoru prostoru. Eh, chceme eh, tedy eh, tímto způsobem postihovat všechny platební transakce, včetně virtuálních měn a také navrhujeme společné sankce a penalizace, tak abychom usnadnili stíhání. Také musíme samozřejmě zvýšit politickou reakci na útoky, zejména tedy obrany schopnost členských států Eh, protože to má jasný obranný prvek a eh, proto chceme spolupracovat eh, s členskými státy, abychom také využ mohli využít případně Evropský obranný fond za tímto účelem. A potřebujeme také podpořit eh, mezinárodní procesy, eh, abychom tedy eh, podpořili použitelnost mezinárodního práva a při stíhání zločinů v kyberprostoru. Rada pro zahraniční věci v červnu přijala určitý rámec potírání eh, přeshraničního kybernetického zločinu. A to včetně sankcí. Více než kdykoliv jindy musíme spolupracovat s klíčovými eh, partnery eh, na této agendě. Je to agenda, kde musíme spolupracovat dále v OSN, abychom získali co nejširší možnou podporu, včetně odolnosti Eh, našich eh, sousedů a třetích zemí a musíme tedy zvýšit tuto odolnost eh, v kybernetickém prostoru. A musíme také přijímat opatření k prohloubení spolupráce s NATO. To je oblast, kde společná, společné prohlášení EU na to mm, podepsané ve Varšavě v loni skutečně vytyčuje určité důležité ambice a ty musíme naplnit životem. Myslím, že jsme už učinili značný pokrok, včetně toho, že poprvé EU a NATO společně pořádají různá cvičení, to bych chtěl podpořit a e, s vaší podporou proskoumat, zdali můžeme jít ještě dále, abychom obohatili naše vzájemné přístupy k odolnosti a Eh, boj proti kybernetickým i hybridním hrozbám. 28. září komise také schválila sdělení o eh, potírání eh, ilegálního obsahu online. To bych chtěl zdůraznit, protože to souvisí s těmito tématy. Toto sdělení stanovuje pokyny a principy pro online platformy, aby se zvýšila proaktivní, proaktivní od odhalování a odstraňování ilegálního obsahu, nabádajícího například k nenávisti, terorismu a tak dále. Souvisí to také s ochranou základních práv. Chci říci, že nejde o to eh, rozlišovat a definovat, co je legální a co je eh, nelegální nebo nezákonné. To je stanoveno v jiných eh, druzích zákonů, ale na online jsou materiály, které velebí terorismus nebo dokonce nabádají lidi, jak jej provádět a Tedy potřebujeme, aby eh, příslušní provádři eh, se chopili své odpovědnosti a eh, potírali toto. To je první krok. Ehm, co dál? To bude záležet na tom, jak online platformy a společnosti budou reagovat. Musíme mm, pečlivě monitorovat pokrok v průběhu letošního roku a řekli jsme, že začátkem příštího roku mm, posoudíme, zdali došlo k pokroku v těchto problémech, anebo zda eh, je zapotřebí, eh, eh, jsou zapotřebí další opatření, včetně návrhu legislativy, která by doplňovala stávající nařízení. Vážení poslanci, první a prvky, myslím, ambiciozního balíčku kybernetické bezpečnosti máte k dispozici a navíc i celá řada komisařů na těchto tématech pracuje. Jsme vám k dispozici v tomto výboru i jiných eh, příslušných výborech, abychom to dále rozvíjeli, jakýmkoliv směrem si přejete. A další návrhy, zejména pokud jde o elektronické důkazy, eh, budou následovat začátkem příštího roku. Myslím, že shrnuto a potoženo to přispěje k celkovému strategickému cíli, to jest k posílení naší kybernetické odolnosti ehm, při eh, řešení nebo zvládání nových výzev, které se vyjevují v této oblasti. Děkuji. Děkuji, Juliane. A nyní mám přihlášky eh, ze strany eh, členů. První je paní Mecola, EPP. Děkuji, já se omlouvám, protože budu muset okamžik odejít, protože musím být bohužel na dvou místech současně. paní, vám děkuji za to, že jste sem opět eh, přišel, děkuji vám za vaši práci a za o vaši iniciativu, jak zlepšit ten bezpečnostní rámec, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tyto hrozby a diverzifikace metod eh, zločineckých e, skupin jsou pro nás velkým ohrožením, to si musíme neustále připomínat, týká se to všech bez ohledu e, na naše postavení a Víme, že tady narazíme na roli infrastruktury, tady jde o ty schopnosti, které musíme posílit a musíme zajistit, aby naše systémy a naše <clears throat> bezpečnostní složky byly nebo měly náskok před těmi, kteří se snaží narušit fungování sítí e, útoky na naši kybernetickou infrastrukturu. Děkuji vám za tento balíček každopádně poděkovat za posílení mandátu ENISY, tak aby mohla pomáhat členským státům eh, v reakcích a prevenci eh, kyberútoků. To samozřejmě ale musí být eh, kompatibilní s dalšími agenturami. A tyto agentury musí mít dostatečné zdroje, aby mohly vybudovat potřebné schopnosti reagovat na takové útoky. Vítáme také návrh směrnice o boji proti podvodům, která rozšiřuje seznam těch trestných činů i na všechny platební transakce, včetně eh, platby virtuálními měnami, protože ty narůstají nedůležitosti a toto je tedy velký krok tím směrem, který je podle nás důležitý. A stejně tak jde i o tu možnost velmi rychle reagovat operativním způsobem a čelit tím těm větším útokům. Potom dělá také odhalování, vyšetřování, stíhání a potrestání za kyberútoky. Bylo by dobře, kdyby se zlepšila koordinace úsilí proti těmto útokům na ochranu našich občanů, zejména dětí, informačních útoků a útoku na veškerou infrastrukturu, což musí samozřejmě zahrnovat i odstraňování nelegálního obsahu ze strany provozovatelů po jejich upozornění. Máme do čas do 16.30, takže byl bych dát, byste eh, jste vystačil s dvěma minutami. Birgit Sipl, děkuji, pane předsedo, děkuji také komisaři Kingovi za to, že už dnes po druhé tady v parlamentu mluví o tak důležitých otázkách, mohla bych teď zdůraznit celou řadu věcí, které tady už byly řečeny, ale v podstatě bych ráda chtěla odstovat dva možná ne tak významné příklady, na které se často zapomíná. A sice, že hodně našich občanů vůbec neuvědomuje, co se děje v digitálním světě. Řeknou si, je, to se mi líbí, to se stáhnu, ale vlastně vůbec neví, co si tím můžou způsobit, že je to sleduje, někomu jako třeba jedno z jakého účelu se tak děje a možná se ani nezamýšlí nad tím, že tím, že se něco stáhnou, tak tam si můžou nainstalovat nějaký virus. Možná, že to je jejich soukromý problém, ale jednoho dne si řeknou, že nějakou e, informace nebo něco z toho, co mají na svém osobním zařízení, si vezmou do práce a v tom najednou v té jiné infrastruktuře ten virus může cestovat někam jinam. Myslím, že ne všem na tom záleží, ale já si myslím, že máme-li mluvit o kybernetické bezpečnosti, tak také musíme něco dělat s osvětou v našich českých státech. Mnozí se o to pokoušeli, ne s velkým úspěchem. Je to také otázka těch mediálních kompetencí. A potom bych chtěla připomenout ještě jeden menší příklad, který s tím souvisí. Když se mluví o té bezpečnosti, tak se často zapomíná na technologii Refit. Já jsem teď byla nedávno v supermarketu, neměl s sebou dostatek hotovosti, tak jsem chtěla použít svoji normální bankovní karty, normálně ji tam člověk strčí, a vlastně si uvědomila, že tam vlastně člověk ani nemusí strkat, protože to jenom přiblížíte bezkontaktně. A možná, že to je jednodušší, ale někdo může stát za vámi a může ty vaše data uh, si přivlastnit. Takže já jsem si nechala zařídit zablokování RFIDu na své kartě ale kromě všech těch velkých problémů se děje celá řada věcí, které možná nepovažujeme za důležité, na které bychom si měli dávat pozor. Velmi často už nejde jenom o ten převaděčství, pašování a tak dále a podvody, ale kolikrát je to opravdu drobná trestná činnost a může se stát součást mnohem širší sítě takže na ty malé věci bychom neměl zapomínat. Já to mám, to bezkontaktní kartu. Nebo nemám, taky bych, možná jsem paranoidní, ale eh, pro lepší ochranu jsem se taky nechal. já myslím, že to eh, ani pan komisař to určitě nemá. Abyste zabránili tomu, že eh, někdo toho zneužije. Čili z Argentiny, pan slovo. Děkuji, pane předsedo. Už je po druhé dnes, kdy se ocitám s panem komisařem ve stejné místnosti. Já bych se chtěl zeptat na několik věcí. velmi ráda, že se konečně začíná mluvit o <clears throat> těch virtuálních měnách. Já teď zase řeším tu směrnici o praní špinavých peněz, kde zase je problém s tou definicí. My se snažíme zamezit tomu, aby se to nepoužívalo pro praní špinavých peněz. A pokud se to podaří touto směrnici vyřešit, tak by to bylo velmi užitečné. Další věc. Jsou ty zadní vrátka. A já si myslím, že v roce 2018 bychom měli dostat návrh o roli šifrování v eh, trestním vyšetřování. Já vím, že někteří jsou nervózní, když se o tom začne mluvit, protože ano, bychom byli rádi, kdyby vyšetřovatelé mohli dělat svoji práci účelně, ale vadí nám trochu, když se tam začí zabudovat mechanismy, které by jim dali přístup k našim datům. Můj vlastní členský stát říká, že můžeme používat to, čemu se říká zero day, pokud to je z nějakého bezpečného zdroje, ale zapomínají na to, že, ta, že to potom zůstane otevřené až do konce vyšetřování, což eh, může být potenciálně bez omezení. A potom jde o to, jak eh, zabránit tomu, aby ten eh, obsah, eh, který nelegálně zůstával na internetu, takže to zase záleží na posouzení jednotlivých členských států a velmi často se to zase outsourcuje subdodavatelům. Ale já si myslím, že by to měl být úkol státu, eh, státních orgánů a nemělo by se to zase přenášet na komerční instituce. A bylo by dobře, kdyby se nám podařilo harmonizovat ty definice i způsob, jakým k tomu přistupujeme, abychom to nenechávali pouze na rozhodnutí komerčních eh, subjektů. Pan Depré, Gerard. Děkuji, pane předsedo. Já teď eh, asi eh, budu muset trochu eh, poprosit o strpení a eh, o prominutí pana komisaře, protože se v těchto věcech vůbec nevyznám. A také eh, jsem přišel až příliš pozdě, nechci teď působit jako paranoik, jako náš předseda, ale upřímně řečeno nemám ty věci dobře osobně ošetřeny, protože se v tom moc nevyznám. A dovolil bych si jednu úvohu a potom jednu žádost na vás, pane komisaři. Já jsem velmi jednoduchý člověk a říkám si, ten prostor na internetu je bez hranic. Když jde k nějakému útoku, tak to nespadá do působnosti nějakého konkrétního členského státu, protože to může jít z různých eh, směrů a může se to dotknout různých oblastí na internetu, soukromého nebo veřejného eh, eh, prostoru. Mě by zajímalo, jestli eh, v tom návrhu komise je něco, co by se mohlo nazvat eh, nějaká schopnost kybernetické obrany. Ve Francii například teď vytvořili nějaké oddělení, nebo nevím přesně, jak se jmenuje ta instituce, ale nějaký úřad, který má mít na starosti kybernetickou eh, bezpečnost. A proto mě zajímalo, jestli na evropské úrovni Vzhledem k tomu, že tady není jasně vymezená územní eh, pravomoc nebo jurisdikce, <clears throat> tak jestli by bylo možné vytvořit nějakou nezávislou nebo autonomní eh, schopnost, jak na to eh, reagovat. Protože všechny ty věci, které v Evropě v tomto smyslu učil, Eh, těmto účelům eh, fungují, eh, dát je dohromady, tak by se tím také ušetřilo. Bylo by to podle mě mnohem efektivnější, také protože by se tím nekomplikovala výměna informací mezi členskými státy. Potom bylo řečeno, že této věci, tedy se dějí velké věci, se postupně dělá, dosah velkého pokroku, ale bylo mi řečeno, že se koná každoročně velká konference, kde se hovoří o těch eh, hrozbách, se zeptat, co se potom děje s eh, výsledky takové konference. A ještě jedna věc, která mi hodně leží na srdce, netýká se to jenom boje proti terorismu, je tady ještě jeden sektor, na který bychom také měli dávat pozor, to jsou ti predátoři nebo manipulátoři, eh, kteří skrývají svou totožnost a pod nějakou záminkou se potom snaží zaplést dítě do nějakého pedofilního zneužívání, eh, tak myslím, že i to eh, je oblast, na kterou by se možná komise mohla podívat a přijít s nějakým návrhem, protože máme několik takových neblahých příkladů, jak eh, z mé vlastní země, tak i z Kanady. Další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaše prezentaci za to, jak se tady prezentoval celý ten balíček o kybernetické bezpečnosti. My víme, že narůstá počet těchto hrozeb. Například na začátku roku 2016 to byly ty ransomové útoky, těch bylo více než 4 tisíce. Došlo asi k 300 procentnímu nárůstu 80% evropských společností bylo předmětem eh, takových útoků v loňském roce. Takže to je reálný problém. Mám několik otázek vaší eh, prezentace k tomu balíčku. Je to koordinace a kooperace. Určitě musíme připravit eh, nový mandát pro ENISu aby ta spolupráce fungovala lépe mezi čínskými státy. Ale také musíme zlepšit eh, spolupráci evropských institucí. Těch eh, data a informací je tolik, eh, že by je někdo měl rychle a kvalitně analyzovat. A potom jde také o spolupráci v NATO. Důležité si uvědomit, že nemluvíme jenom o jak civilních hrozbách, ale souvisí to s hybridními válkami a vojenskou obranou. Já nicméně doufám, že to je teprve začátek a že dojde k vytvoření stálého orgánu, který na to bude dohlížet. Souhlasím s Birgit také v tom, že bychom se měli zaměřit na osvětu, na informování. Protože v eh, těchto věcech musí jednat také sami jednotlivci. Poslední věc se týká certifikace a označování. toho dělení komise také vyplývá, že musíme jít tímto směrem, ale nesmíme zapomínat na to, že ten jednotný paušální, jedno paušální řešení nemůže vyhovovat všem. Musíme to konzultovat se soukromým sektorem. A podle mě nějaký systém označování mít musíme. Ale musí to zahrnovat co nejvíce partnerů. A potom jde o nelegální aktivity, jak jim čelit. Musíme se myslet nad tím, jak by to mohlo fungovat. Možná, že bychom potom také mohli zvážit přijetí nějaké nové legislativy. Problém eh, je totiž v tom, že mezi státy jsou velké rozdíly. Někde se to implementuje dobře, někde to moc velkou prioritu nemá. Děkuji, pan Lavrist, paní Lavristin. Děkuji, pane komisaři, že jste nás informoval o novém vývoji. Často eh, jsou tady velmi pozitivní eh, věci. Také jste se zmiňoval o vzdělávání, o světě, o vědě a výzkumu. To je velmi důležitá součást toho programu. Jak už říkal pan Bony, Co mě trochu vadí, je nejasnost definicí. Co to je kybernetický, kybernetická zločinnost, je to bezpečnost? A to jste mluvil také o tom, o čem jste říkal, digital crime. Co to přesně znamená? Kolikrát ty termíny nejsou jasné? A potom je také ochrana osobních údajů. To jsou věci, které se takovým systémem regulace nevyřeší. Kolikrát to bude vyžadovat změny v trestně právní oblasti. Často to totiž může mít velmi vážné dopady. Na bezpečnost občanů. Jak funguje spolupráce s komisařkou Jourovou? My si totiž myslíme, že v trestních zákonnicích by se měla objevit eh, část o tomto typu eh, trestné činnosti. Široce pojatem. A my tedy chceme možná požádat vás a komisařku Vrvu, abyste začali zabývat ochranou dětí. Už jsme to chtěli dát řízení o právo na soukromí a narazili jsme na právní problémy. Našli jsme asi správný způsob, jak to vyřešit. například ve hrách. To jsou věci, které jsou pro děti nebezpečné. Protože můžou vést až k sebevraždám. A to by mělo být kriminalizováno. Ale je to speciální oblast. Ale já bych byl rád, kdyby se na tím komise zamyslela nad tím, jak zajistit bezpečnost nezletilých na internetu. Je to velmi důležité. A ještě jedna věc, která mi chyběla v tom vašem dokumentu, ta vazba mezi ochranou soukromí a bezpečností. Kolikrát se tady vytváří uměle eh, rozpor mezi bezpečností a soukromím. Já si myslím, že to je jasně provázané. Byl bych rád, kdybychom se tomu začali věnovat trochu důkladně věnovat. Jde hlavně o osobní bezpečnost. A to není v rozporu se soukromím, s ochranou soukromí. Kolikrát je nám říkáno, že musíme si vybrat mezi ochranou soukromí a bezpečností. Ale já s tím nesouhlasím. Když bychom měli více času na diskusi o těchto věcech. Ještě Baba Spinelli má slovo a potom dáme eh, prostor panu komisaři. Ana Gomez. Děkuji, Sergio. Já mám eh, několik otázek. Věci které mě zajímají, protože jsem tam zpravodajkou, například je to svoboda vyjadřování v médiích. A hlavně by mě zajímalo, jaký dopad ta opatření budou mít na uh, svobodu vyjadřování. Ta první otázka, kterou já si kladu, je to, jestli to sebou nepřináší určitá rizika. Jsou ta pravidla přeměřená? Vy jste citoval model, který používají ve Spojených státech, že na to dali 17 miliard euro za rok. Jste to citoval jako vzor, který bychom měli napodobovat, ale já o tom mám své pochybnosti. Zamyslete se nad tím, jak by ta bezpečnost ovlivnila výsledek v prezidentských voleb ve Spojených státech. Určitě zlepšování odolnosti, odstrašování, to jsou dobré věci, ale problém je, jak to jasně definovat. Co to vlastně je ten nelegální eh, obsah na internetu? Svoboda vyjadřování nesmí být eh, porušována. A když mluvíte o nepřátelském úmyslu nebo eh, trestném úmyslu. To, že jste, možná, že je to jenom otázka překladu, ale když něco označíte za nepřátelské, tak to nemusí být nutně nezákonné. A pak je potřeba spolupracovat s těmi internetovými platformami, aby odstraňovali závadný obsah. Je to může být problém pro svobodu projevu a svobodu médií. Podíváme se na to, jak Google ze svého vyhledávače odstranil informace nebo webové stránky, které jsou považovány za extremistické ne zločinecké, ale extremistické, protože to není stejné. Já si myslím, že by to mohlo být velmi eh, nebezpečné pro svobodu projevu. Děkuji, a ještě Anna Gomes. Ano, děkuji, komisaři. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli komise byla schopná identifikovat zranitelná místa eh, co do kyberbezpečnosti ve vlastních systémech, například v oblasti zprávy věcí veřejných. Já nevím, koho třeba řídí firma jako Huawei, Eh, která eh, vyžaduje, aby se data z telefonu ukládala v Číně, ať už z jakéhokoliv důvodu. Můžeme v tom případě hovořit o kyberbezpečnosti, pokud vlastně neznáme ta zranitelná místa našeho vlastního systému. To je jenom jeden příklad za všechny, to, co jsem teď řekla. Sorry, colleagues, I'm having discussion. Omlouvám se, kolegové. Já tady ještě řeším příští týden. Děkuji, ano. Teď poprosím pana komisaře, aby reagoval eh, v poměrně omezeném čase. A vlastně příští bod je další tým komise, takže třeba eh, budou ochotní chvilku počkat, dát prostor komisaři, aby, ehm, aby eh, promluvil. Prosím, Žuline, děkuji vám za vaše příspěvky. Myslím si, že vaše otázky ukázaly, že toto téma je důležité a že tento výbor se plně angažuje v tomto tématu. Nevím, jestli odpovím uspokojivě. Pokud ne, napište mi, já vám odpovím písemně. Co se týká té otázky paní Metzola, a pak to opakoval pan Bony, jsme si jistí, že s těmito návrhy děláme něco, co dává smysl, co je soudržné a že ty iniciativy se budou vzájemně doplňovat. No, já doufám, že ano. Chápu, že to je složité, ale je potřeba posílit Enisu, protože zde jsou určité role související se vyšetřováním a e, s posílením našich snah je potřeba proto Enisu výrazně posílit. Ale pak je tady celá ta agenda toho future proofingu takzvaného a proto je potřeba masivně posílit výzkum a vývoj v této oblasti, vytvořit výzkumnou síť a nějaké výzkumné uzly které budou v jejím středu a to má být právě to výzkumné centrum. Je potřeba uznat, že před námi stojí obrovská výzva kyberzločinu a proto je potřeba stavět na Europolu a jeho roli a EC3, které je uznávané jako Centrum excelence pro boj s kyberzločinem. To je potřeba posílit. A potom je tu také ta složka obraná, a k té obraně říkáme, že v první řadě, a to se dostávám k otázce pana Depré, v první řadě kyberobrana stricto sensu je něco, na co se zaměřují členské státy ale my chceme prošetřit možnost, jak jim pomoci, jak je podpořit. Takže s členskými státy chceme vyskoumat, jak využívat nový Evropský obraný fond na financování činností v této oblasti a společně s NATO chceme proskoumat možnosti toho obraného rozměru zároveň s tím velkým civilním rozměrem celé této výzvy. Takže my navrhujeme architekturu, která v podstatě funguje ruku v ruce. Nicméně váš dohled pomůže vyplnit překlenout případné mezery a řešit slabiny toho systému, jaký navrhujeme. Chtěl bych říct si pár slov v reakci na paní Mecola, co se týká e, řešení obsahu online. E, zmínili jste to mnozí. Aktuálně máme dobrovolnou, velice dobrou spolupráci, zejména co se týká teroristického obsahu na webových fórech. Jde o to, abychom byli notifikováni a okamžitě ten obsah mazali. Problém je, jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska rychlosti. My těch příspěvků smažeme desítky tisíc a o nich jsou stovky tisíc. Smaže ho mohou poměrně rychle, ale eh, v podstatě ne dost rychle, protože studie ukazují, že největší dopad ty příspěvky mají za prvních 60 minut. Takže chceme-li bojovat s radikalizací online, potřebujeme změnit paradigma, v jakém se pohybujeme. A to je výzva. Musíme s firmami pracovat na automatizaci tohoto procesu, aby ta technologie daleko rychleji skenovala, vyhledávala a mazala tento obsah a ideálně vůbec, aby zabránila tomu, aby tam ten obsah někdo nahrál. To je složité. Je to složité z celé řady důvodů. Paní Sargentini se ptala na to, zda provádíme outsourcing této práce. Já bych řekl, že ty platformy a služby mají důležitou odpovědnost. A pokud tyto platformy se využívají eh, k rozšiřování nelegálního materiálu a chceme s nimi pracovat na tom, aby se toto zneužívání těch platform eh, eliminovalo, tak samozřejmě mnoho z vás zmínilo otázku, ta je složitá, jak definujeme nelegální obsah, protože jsou definice v právu EU a jsou definice v národním právu. A vlastně eh, v rámci těch zemí platí obě definice eh, nelegálnosti. Takže my chceme řešit eh, za A, jaké kroky proti tomu nelegálnímu obsahu podnikneme a za B, jak harmonizujeme náš postup v případě, že se objevují nějaké rozdíly. A tím, že toto uděláme, a tím se dostávám k otázce paní Spinelli, si uvědomujeme, že je potřeba respektovat eh, svobodu vyjadřování a ostatní základní práva v této oblasti. Cokoliv, co navrhujeme, bude striktně proporcionální a nutné. Zmínil jsem porovnání s USA, eh, co se týká škály investic do kyberbezpečnosti. Ne proto, že bych navrhoval eh, jakýkoliv americký přístup v této oblasti. Já si myslím, že musíme definovat přístup EU a model EU. Souhlasím s paní Zipl, že povědomí a hygiena jsou naprosto zásadní součástí našich snah a že je potřeba řešit drobné zločiny, protože problém je, že mnoho malých přečinů znamená ve finále obrovskou výzvu. Vrátím se pak k otázce eh, šifrování protože to je jeden z těch, eh, balík, eh, z těch prvků balíčků eh, na návrhu CT, o kterém vám budu hovořit příští týden. Ale ubezpečuji vás, že si to uvědomujeme, řešíme už otázky šifrování v rámci trestně právních řízení, abychom zároveň nepodkopávali integritu šifrování, na kterém jsme všichni závislí. Eh, mimo jiné v rámci kyberbezpečnosti, ale eh, tam budeme mít možnost o tom dále hovořit. K kryptoměnám my máme určitou definici v tom návrhu o platbách. Nicméně ta směrnice o platbách se netýká zneužívání kryptoměn pro, trestně, tre, pro trestní účely. Jde o ochranu proti podvodům e, u všech druhů u všech druhů plateb, včetně toho, když používáte nějaké virtuální systémy plateb. Co se týká obrany a odstrašování, jak říkal pan Depré. Doufám, že už jsem vám částečně odpověděl. Aktuálně naše snahy v oblasti eh, obrany v kyberprostoru jsou záležitostí členských států. My se snažíme nějak podporovat, ale pojem odstrašování je nad rámec obrany, to je daleko širší pojem, protože když o tom začnete přemýšlet, tak 95 nebo 9 útoků eh, vlastně eh, tam nejde skutečně o obrané eh, účely, to jsou civilní otázky a o soukromý sektor. Takže chceme-li řešit otázku odstrašování, tak musíme řešit vlastně celý ten problém, který spadá mimo eh, sektor obrany. Tam máme celou řadu jiných regulací a nařízení a proto potřebujeme komplexní přístup eh, k té otázce odstrašování. Musíme eh, nastavit celou škálu nástrojů, které mohou evropské instituce implementovat, včetně spolupráce s NATO. Souhlasím, že jsou zde velké výzvy ohledně bezpečnosti, a těším se, že o nich budeme moci diskutovat na některé z příští schůzí. Pokud jsem jakékoliv otázky vynechal, prosím, kontaktujte mne. E, řekl bych, že klíčová výzva zde je, jak úspěšně budeme v této práci nyní pokračovat. A začíná to s komisí, protože máme spoustu komisařů, kteří e, se účastní různých aspektů této práce. Místo předseda ANSEP, paní Jourová, Avramopoulos, Gabrielová, já a ještě pár dalších. Takže my si to musíme vyřešit nejdříve u nás. E, to se snažíme udělat těmi návrhy, které vám představujeme. teď musíme pracovat s radou a parlamentem, aby se to probralo a aby se z toho udělaly nějaké legislativní návrhy. A k tomu potřebujeme vaši pomoc. Protože pokud to skoordinujeme řádně, existuje zde riziko, že ty návrhy e, spadnou do takové různě překrývající se debaty na různých fórech a vlastně přijdeme o iniciativu. A doufám, že to neuděláme, protože se skutečně musíme někam posunout. Děkuji vám. E, děkujeme vám, pane komisaři, ještě než odejdete. E, paní Mecola už to řekla na začátku, paní Lauristen, ostatní to také popsali, že toto je velice složité téma, vy máte velice široké portfolio, vy příští týden budete hovořit o šifrování PNR a protiteroristických opatřeních. Eh, chtěl bych vám poděkovat za práci, kterou děláte. Eh, děkuji vašemu týmu Joáně a dalším. Eh. Myslím si, že se snad ani jednou nestalo, že bychom vás požádali, abyste tu vystoupil a vy byste nepřišel. Takže za to vám děkuji a díky, že řešíte všechny ty složité složky, to e-privacy a podobně. Je to pro nás důkazem toho, že spolupráce s vámi je skutečně užitečná Velice mě zaujalo to téma kyberbezpečnost lomeno kyber, kyberzločin. Je to hodně eh, blízko u sebe, takže já chápu, že musíte eh, udržovat úzké kontakty se spoustou dalších komisařů a my potřebujeme udržovat kontakt s vámi. Nicméně velice si vážíme toho, že k nám chodíte, že s námi spolupracujete. Budeme se těšit na diskusi příští týden. To budou také důležité otázky. Děkuji eh, kolegové a Konec konců, pokud vím, tak vyjdete, eh, vychodíte ještě do jiného výboru, výboru pro, pro terorismus, takže máte také napilno. Tak, kolegové, a teď nás čeká ještě jeden bod na pořadu jednání pro dnešní odpoledne, do kterého se hned pustíme. Kolegové, můžeme tedy přímo přejít k poslední závěrečné debatě, tedy bodu číslo 11 dnešního odpoledne kolegové z komise eh, zaujmou svá místa tady vepředu a poté mohu už uvést eh, téma. Jedná se o výroční zprávu Komise o činnosti za rok 2016, Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci. A Děkuji, že je tady pan Simon Mordew, zástupce generálního ředitele eh, DG Home. Pan Simon Mordew má na starosti toto téma je, jak jsem uvedl, zástupce generálního ředitele DG Home a specificky se podíváme na eh, výroční zprávu Komise o činnosti za rok 2016, eh, plnění rozpočtu a zprávu o činnosti a to je také součas, součást udělení absolutoria eh, rozpočtu za rok 2016 a jedná se také o provádění a plnění rozpočtu na rok 2017. Také v rámci kontextu opravného rozpočtu číslo 5 eh, rozpoč- eh, roku 2017, což je součást 270 eh, milionů eur, které byly přesunuty do Fondu pro udržitelný rozvoj. Někteří z vás detaily znají, někteří nikoli proto jsem to eh, ještě jednou uvedl. Simon nám to vysvětlí a pak eh, zahájíme diskusi. Simone, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to všechno shrnu, tak abyste měli představu o tom, co se stalo v roce 2016 a současně eh, podám aktuální informaci, co eh, probíhá nyní v těchto klíčových oblastech, abyste měli představu, jak si vedeme eh, s prováděním rozpočtu a pak případně několik statistik, které eh, prokáží, co vlastně děláme společně. Takže naváží na část těch bodů, které uvedl i Julian, aniž by je opakoval. Rok 2016 byl další náročný rok pro eh, generální ředitelství Home, což dobře víte lépe než kdokoliv jiný možná, ale došlo k hmatatelnému eh, pokroku ve výsledcích, jak v oblasti migrační bezpečnostní politiky, tak i eh, jinde. My nadále tedy doplňujeme náš tedy rozsáhlý, rozsáhlý migrační program. Uvedu, co jsme učinili, abychom zabránili ilegální migraci, posílili eh, vnější hranice, jak se snažíme chránit ty potřebné, včetně tedy bezpečných eh, cest eh, legální migrace, jak zajišťujeme readmisi a jaký jaký pokrok nastal v tomto ohledu ku prospěchu eh, evropského hospodářství a také pokud jde o kyberbezpečnost, boj proti eh, organizovanému terorismu, radikalizace, organizovaný zločin, obchodování s eh, lidmi a drogami. Myslím, že příchod Simona eh, nám poskytl výraznou vzpruhu a my jsme museli urychlit naši činnost tak, abychom drželi krok s jeho politickými iniciativami. Než se zaměřím na to, čeho bylo dosaženo v roce 2016, dovolte uvést jedno číslo, které je, myslím, důležité. Došlo k absolutně dramatickému nárůstu v eh, rozpočné, rozpočtové odpovědnosti a financování DigiHome. V roce 2015 jsme měli 1,7 miliard eur k dispozici, v roce 2016 se toto číslo téměř zdvojnásobilo, to znamená z 1,7 milionu na 3,2 miliony eur v roce 2016. A také, mm, eh, a to vidíte v eh, výroční zprávě, se snažíme využívat výkonnostní ukazatele, klíčové ukazatele. Stojí za to se na to podívat, pokud jste tak již neučinili, zejména mm, vám to poskytne eh, velmi dobrou argumentaci pro komunikaci s vašimi voliči o evropské přidané hodnotě. Rád vám případně eh, tyto mm, tabulky nebo čísla poskytnu pro vaše použití. Takže čeho jsme dosáhli v roce 2016 a také 2017 částečně. Napřed eh, legální eh, migrace. Myslím, že jsme eh, jasně zaznamenali počet že počet ilegálních migrantů se výrazně snížil v roce 2016, zejména díky těsné spolupráci s třetími zeměmi a také iniciativou díky iniciativám proti eh, eh, provaděčům. V roce 2016 dohoda EU-Turecko mělo také výrazný dopad na počet příchodů. Eh, v první polovině 2016 jsme zaznamenali tedy příchod až 10 tisíců lidí denně a po aktivaci prohlášení EU-Turecko se to snížilo asi na 80 denně a také jsme výrazně zaznamenali pokles ztrát eh, životu, tedy pokles úmrtí eh, díky spolupráci s jinými zeměmi eh, například s Libí, Nigerem a zeměmi Evropského partnerství a EES. V roce 2016 došlo také k e, zvýšené e, důrazu na e, navracení těch, kteří nejsou oprávněni zde zůstat. To znamená, nepodali žádost o azyl a tak dále. O tom se již hovořilo nedávno. Já jsem slíbil, že se vrátím s dalšími detaily v této věce. A toto bylo podpořeno i výrazným financováním členských zemí. V roce 2016 členské státy vynaložily asi 106 milionů eur eh, z fondu mm, v oblasti readmisí. To pokračovalo v roce 2017 a zdůrazňuji, že současně jsme respektovali základní práva a jak uvidíte v naší evropské migrační agendě, snažíme se výrazně zvýšit um, kompetence Evropské pobřežní a hraniční agentury, která je jakýmsi exekutivním ramenem v tomto ohledu. Takže my eh, považujeme readmise za absolutně klíčový prvek, je to jakýsi odrazující prvek, eh, zejména pro ilegální eh, vstupy nebo migranty. Eh, dále Máme nyní 11 evropských migračních styčných důstojníků v klíčových zemích Srbsku, Tunisku, Nigeru. Pracují při misích Evropské unie tam a také s Europolem jsme ustavili Evropské migrační eh, protiprovaděcké eh, centrum a tam eh, spolupracujeme s celou řadou dalších agentur, eh, abychom eh, zajistili tedy existenci jednoho centra, které eh, poskytuje orgánům činným v trestním řízení eh, spolehlivé informace o eh, prováděcí činnosti. Dále chci zdůraznit přínos operací Triton a Poseidon. V roce 2016 došlo k rozšíření jejich operací ve středozemním moři. Jedno číslo k tomu uvedu počet zachráněných životů, jak v středomorské cestě nebo trase, taky východo eh, východo Evropské cestě čítá dohromady 620 tisíc eh, zachráněných životů. Abych to propojil i s rozpočtem, poskytli jsme 76 milionů eur na eh, pohotovostní nebo krizové pomoci, zejména na podporu pátracích a záchranných akcí Jeden z hlavních eh, úspěchů v roce 2016 bylo nařízení o Evropské agentuře, pobřežní a hraniční agentuře, která vstoupila v platnost eh, nebo zahájila svou činnost v říjnu 2016. Agentura nyní již rozvíjí své kapacity, které budou skutečně klíčové pro eh, eh vnější hranice Evropské unie. Pokud je o inteligentní hranice, i tady jsme zaznamenali výrazný pokrok, zejména v legislativním procesu. Došlo k politické dohodě o systému vstupu a výstupu a doufáme, eh, že další eh, návrh eh, v této věci bude schválen koncem roku 2017. Hotspoty, to je oblast, do, ní, do, ní, do níž jsme můj tým vložil obrovský kus práce a e, způsobí zde celá řada útvorů, e, včetně tedy bezpečnostních kontrol, psychologických e, služeb, zdravotnických center a nyní můžeme říci, že přicházející žadatelé o azyl jsou řádně kontrolováni, evidováni, registrováni a Eh, účetní dvůr dokonce konstatoval, že tento systém hotspotů funguje a přispívá k dobrému řízení eh, migrace, zejména v Řecku. Eh, v říjnu ještě předložíme podrobnější pokyny pro postupy hotspotů. A také bych chtěl říci, že tři členské státy, které, myslím, čelí největšímu tlaku na svých vnějších hranicích, doznali určité podpory. 210 milionů eur pomoci a to se týká mm, Itálie, eh, Řecka, Bulharska a eh, komise eh, slíbila, že reformuje společný evropský asilový systém již v roce 2016. My doufáme, že eh, k tomu dojde rychle a že eh, se eh, nyní věci pohnou ku předu s tím, že tu legislativu pak ještě budeme doplňovat o určité prvky dublinské dohody, což je naprosto klíčové ta zásada, protože nadále budeme čelit situacím, kdy eh, jeden, dva státy budou eh, muset čelit nespravedlivému tlaku a budou potřebovat více pomoci. V roce 2016 došlo i k pokroku v oblasti relokací nebo přesídlování. Mám poslední čísla z konce září. Došlo k 9 tisícům z Itálie, 20 tisícům z Řecka a Myslím, že jste se ptali i eh, pana komisaře, jak probíhají eh, další relokace, takže o tom hovořit nebudu, ale v rámci vlastních rozpočtových eh, rubrik jsme vyčlenili asi jednu miliardu eur na podporu těchto relokačních systémů. Pokud jde o přesídlování nebo usídlování, máme tady možnosti usídlovat občany třetích zemí, kteří potřebují ochranu a přicházejí legálně. To je nedílná součást naší asilové politiky a také znamení eh, naší evropské solidarity vůči eh, třetím eh, zemím, které hostí množství uprchlíků. V roce 2015 jsme zahájili první celoevropský systém usídlování a podařilo se nám usídlit asi 23 tisíc osob, včetně velkého počtu Syřanů v rámci dohody EU Turecko. Myslím ale, že to není dost, musíme pokračovat a nyní jsme zahájili ambiciozní e, projekt, v rámci něhož chceme mm, e, pomoci e, s usídlením 50 tisíců lidí do konce října 2018 a vyčlenili jsme členským zemím už i výraznou finanční podporu, asi mm, půl miliardy eur členským zemím, které jsou ochotny ehm, tyto uprchlíky nebo tyto žadatele eh, na svých územích usídlit. Eh, chceme klást důraz nejenom na Syřany z Jordánska, Libanonu a Turecka, ale velmi důležité je také eh, z severní Afriky a afrického rohu, tak abychom opět tímto odradili lidi od um, nasazování vlastního života a e, postupování e, riskantních e, cest do Evropy skrze převaděčské sítě. Zatím jsme zaznamenali na to dobrou odezvu a to je důležité. Dále eh, získávání vysoce kvalifikovaných občanů třetích zemí a jejich integrace a integrace také těch, kteří již v Evropě jsou, to je velmi důležité. Předložili jsme návrh reformy směrnice o modré karty 7. 7 června 2016 a plánujeme také jejich integraci. Někteří vědí, že jsme také předložili pilotní projekt týkající se mm, e, určitých e, legálních cest vstupu pro zejména Guineu, některé africké země a tak dále. Nyní potírání terorismu. V roce 2016 jsme tady odvedli mnoho práce, snažíme se potírat finanční prostředky, zdroje tedy pro páchání e, trest, těchto trestných činů, spolupráce s jednotlivými eh, orgány Europolem, Interpolem nám pomáhá při vyměňování informací, boj proti radikalizaci také nabývá na významu. Eh, Julian na to určitě také poukázal, potírání radikalismu a propagandy online. Také jsme zaznamenali pokrok eh, když je nutno i další práce ve spolupráci s internetovými společnostmi, pokud je o odstraňování teroristického obsahu na eh, legislativní mm, frontě jsme se snažíme bojovat proti praní špinavých peněz, přesunu obrovských eh, hotovostních eh, operací a myslím, že je důležité, že dochází v tomto ohledu pokroku um, a je nutno, aby naši občané pocítili tento um, pokrok. V roce 2000 16 asi 11 milionů eur členské státy vydali na prevenci a potírání krizových situací, včetně terorismu a mm, mechanismu časného varování. Přijali jsme nová práva o eh, jménem seznamu eh, cestujících, také eh, důležitý úspěch, který nám umožní v rámci EU identifikovat vysoce rizikové cestující, kteří nejsou známi orgánům činným trestním finančním řízení. V roce 2016 jsme předložili také revidované návrhy o ilegálním eh, obchodování eh, s drogami a různými nepovolenými látkami a také došlo k revizi směrnice EU o střelných zbraních. 30 25 milionů eur vynaložili členské státy v roce 2016 v oblasti prevence a boje proti zločinu. O kybernetickém zločinu tady hovořit nebudu, protože si jste si um, to už vyslechli z úst komisaře Kinga, ale uvedu dvě čísla, která mě eh, zaujala při přípravě na eh, tuto dnešní prezentaci vypovídají o změnách. Když se podíváte na šengenský informační systém, data v šengenském informačním systému v roce 2016 byla konzultována eh, členskými zeměmi, je to 3,9 eh, miliardkrát, 3,9 eh, miliardkrát. A také jsme zaznamenali výrazný nárůst vlastně v určitých z, vlastně zhodách eh, eh, eh, v systému a sice 30 tisíckrát. Myslím, že to demonstruje tu přidanou hodnotu, kterou se nám podařilo získat, zejména tedy vám, ale i nám. A nyní určit, poskytnu určitou představu o kontrolních požadavcích když se podíváme na závěry eh, Evropského účetního dvora a eh, našeho auditního útvaru, tak se dá říci, že eh, auditované interní kontrolní systémy fungují uspokojivě. Měli jsme v roce 2015 uspokojivá shrnutí a také v roce 2016 účetní dvůr opět stvrdil, že se domnívá, že odhad komise o Eh, úrovní eh, řízení eh, a dohledu Evropské komise nad prací členských států je dostačující. Některé, některé klíčové ukazatele o nedostatku eh, zaměstnanců, nedostatku personálu a také o eh, hodinách eh, pracovní době přesahující stanovený limit jsou ale eh, alarmující. Pokud jde o výkon nebo plnění rozpočtu 2017, eh, velmi stručně, řekl bych, že celková výkonnost je v souladu s předpovědí pouze tedy s výjimkou dvou oblastí. První je dublinská reforma, protože značná část financí byla na to vyčleněna a Dublin stále ještě nemáme ale chceme to použít na eh, ta opětovná usídlování. To znamená, že to pomůže lidem potřebujícím pomoc. A druhá oblast nedostatečná jsou eh, takzvané dobrovolné eh, readmisní systémy. Já příští týden navštívím Ankaru, abych se tam Um, dohodl na konečném eh, nebo definitivním řešení eh, tohoto problému. Jsem si jist, že do konce roku eh, zajistíme plné vyčerpání těchto finančních přídělů čerpání v září činí asi 72%. My máme celkový rozpočet letos 3 miliardy, takže 2,2 miliardy již byly vyčerpány. Hovořil jsem také o eh, tom usidlování, eh, takže mm, to nebudu opakovat, eh, mm, ale doufám, že některé z těch ukazatelů vám mm, zprostředkovali určitou představu, jak se situace Eh, mění a jak eh, skutečně se snažíme zvládat tuto eh, ohromnou politickou výzvu. Děkuji. Dě, děkuji za tuto velmi obsáhlou prezentaci. Je trochu surální mít tuto zprávu o činnosti k tomuto datu. Některé výbory na to mají celý den a můžou to důkladně projít eh, kapitolu po kapitolu. My na to máme velmi málo času. A máme tady jednu žádost o slovo. Paní Mecola žádala o slovo. Tak, prosím. Díky, Klode. Já jsem se chtěla zaměřit na návraty jestli jsem to dobře pochopila, tak jste hovořil o tom, že na to je vyčleněno 161 milionů euro. Já už na to několikrát upozorňovala na různých místech, na, u různých eh, hostů. Kdybychom to měli porovnat s tím sdělením, signálem, který Unie vysílá s tím, že eh, má existovat nějaký údaj o počtu uprchlíků, který by měl eh, být přijatelný. V každém případě bychom tu částku měli navýšit. Už se ty peníze utratily, nebo se jenom vyčlenily? A pokud se utratily, tak na co to šlo? My jsme viděli řadu různých závěrů rady, kde se mluví o tom, že je potřeba zintenzivnit mise mluví se o celé řadě dalších opatření, může si dělat víc, aby se dosáhlo větší návrat, podílu návratu než je 36%. A že ale to ještě víme, že to je jen 27%, když se přihlédne ještě k návratům na západní Balkán. Takže vzhledem tomu, že ty částky jsou poměrně velké, tak eh, evidentně to není moc efektivní, jak se s tím snažíme vyrovnat. Má ještě někdo nějakou otázku? Vy jste se zmiňoval o přiměřenosti těch peněz. Přesahuje to ze srovnatelné oblasti jinde, které komise má na starosti? Jak byste to podrobně eh, rozpočítal, že šlo tak masivnímu navýšení během jednoho roku? Jenom bychom měli trošku přehled o rozložení těch nákladů. Něco jde určitě nám humanitární pomoc, Zajímá mě to mnohem vyšší podíl, než jsme si mysleli. Má ještě někdo nějakou otázku? Není tomu tak? Nürnberg, chtěl se za něco zeptat. Takže ještě jednou děkujeme, kdybyste na to mohla eh, zareagovat. Nejprve k těm návratům. To jsou závazky, které ještě nebyly eh, všechny eh, utraceny. Jinak od roku 2015 došlo k zlepšení no, počtu těch eh, osob, které se vlastně nebo ještě vrátily. Myslím, že už teď eh, to je 46%. Nicméně, když jsme nedávno diskutovali o otázku návratu, a to jsem říkal hodně upřímně, tak jsem říkal, že 46% eh, není až tak dobrý výsledek, ale je to mnohem horší. A to proto, že se tady skrývá řada návratu západního Balkánu, protože ta liberalizace víz na to měla příznivý dopad, protože my jsme potom se mohli bránit tím, že jsme zrušili eh, tu vízovou politiku, bezvízovou politiku. A jinak jsou to některé státy, kde to je dost horší, například Mali, tam je to 4,5%, nebo je tady celá dalších států, kde je to pod 10%. Tam bychom opravdu potřebovali eh, dosáhnout lepší. Kromě toho bychom eh, ale měli také reflektovat ten pozitivní vývoj, ke kterému došlo. Například se nám podařilo dosáhnout eh, dohody s Gineou také jsme dosáhli eh, pokroku s Bangladešem. Dohodli jsme se také s Gambií. S Etiopií máme teď dohodu novou, takže něco z toho si bude vyžadovat hodně náročnou eh, trpělivou práci, ale eh, postupně se to zlepšuje a myslím, že některé z těch možností pro legální migrace budou zajímavé, protože budeme tady mít legální migranty, kde těch oblastech, kde také potřebuje mít kvalifikovanou dobu. Jsme středně kvalifikovanou pracovní sílu a mohou tím přispět rozvoj naší ekonomiky. Jak se 60 milionů možná vypadá na první pohled jako hodně peněz, ale moc to není. My <clears throat> chceme eh, iniciovat nebo chceme nabídnout pobídky k dobrovolným návratům. A tady to financování konečně eh, zajišťuje nebo vytváří ten dopad. Teď se hodně mluví o Libie. V roce 2017 jenom na základě financí z evropského rozpočtu teď došlo k sedmi tisícům dobrovolných návratům. Z Libie do těch eh, zemí původu. A stejně tak i to přesidlování, o kterém jsem mluvil předtím, tím, že bychom měli podpořit toto úsilí, například i a eh, přesedlováním z Libie do Nigeru a Čadu a to bude doprovázeno těmi dobrovolnými návraty, takže lidé, kteří nebudou označeny za uprchlíky, dostanou prostředky a budou se e, moci vrátit a dostanou e, finanční pomoc. Potom máme také do s Afganistánem, tak máme mm, i balíčko potřebných dalšími země. Zajímavé bude, zajímavý příklad Itálie, kde zase jsme pro Mezinárodní eh, organizaci pro migraci nabídli pobítky, ale budeme eh, muset eh, se tomu věnovat ještě dodatečné prostředky a hlavně bude důležité se zamyslet nad tím, jak to také vybavit eh, patřičnými prostředky a lidskými zdroji. Velmi často, když dojde k nějakému odmítnutí tak se hned rozhodne o návratu a potom už by měl efektivně fungovat nějaký postup, jak se ta osoba může hned vrátit. A hned by se o to měl informovat Frontex ve Varšavě, prosím vás, zařeďte to logisticky, ten jeho návrat. Myslím, že to by také napomohlo důvěře našich občanů v to, že máme funkční migrační systém a přitom máme pořád Eh, dostatečný systém ochrany pro ty, kteří tu ochranu potřebují, protože to jsou dvě strany stejné mince. A k rozpočtům nemyslím si, že tady je nějaká jiná kapitola nebo program v Evropské unii, v tom víceletém finančním rámci, kde by došlo k takto výraznému nárůstu. Obrovský nárůst na migraci, tak abychom mohli zareagovat na ty potřeby, které teď má Řecko Itálie. A, a myslím, že e, také došlo k rozšíření pravomací a to je působnosti e, agentur. To je velmi důležité. Myslím, že to v tom je dost jedinečné a musíme si taky uvědomit, že eh, turecké, lidské zdroje, já jsem kdysi měl starosti zahraniční politiku a měl jsem mimo jiné i na starosti vztahy s Tureckem a když jsme řešili uprchlíky v Turecku, tak eh, jsem najednou dostal eh, spoustu dalších lidských zdrojů, protože ty prostředky prostě byly provázané, tak to není u kapitoly 3. Takže kolegové, kteří jsou ve finančním ředitelství, rozhodně nezažili takové nárůsty spolupracovníků a o to víc musí pracovat. Ano, tady eh, my vidíme ten legislativní postup. Příští týden také budeme potřebovat eh, více spolupracovníků, budou se vést dialogy. Já eh, to naprosto chápu, to, co jste říkal, protože my to tady zažíváme také. Také to reflektováno v tom, co dělají tady europoslanci u jednotlivých zpráv a kolik práce to musí věnovat náš sekretariát vlastně oblasti spravedlnosti. Takže to, co se Simon říkal, mi je naprosto jasné. Já děkuji celému vašemu týmu a děkuji také za tu prezentaci. Vážení kolegové, děkuji vám také za to, že jste tady vydrželi takto dlouho. A naše schůze bude pokračovat zítra dopoledne v 9 hodin. Já vím, že eh, tady jsou i jiné výbory, které mají schůze jenom jednou za měsíc, ale my jsme zvláštní výbor. My budeme mít schůzi i zítra a těším se, až vás tady opět uvidím. Thanks, all of you.